Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové. And welcome to... A vítejte na ustavující schůzi rozpočtového výboru Evropského parlamentu v tomto volebním období. Tímto prohlašuji schůzi za zahájenou. A začneme tím, že vám všem poblahopřeji, vážení kolegové a vážené kolegyně, ke zvolení nebo k znovu zvolení v mnoha případech. A blahopřeji vám také k vašemu rozhodnutí, že budete pracovat s námi zde v tomto jednom z nejdůležitějších výborů Evropského parlamentu, který od prvního dne bude hrát velice důležitou roli ve vyjednávání ohledně budoucího rozpočtu Evropské unie na víceleté období 2021 až 2027. Ještě jednou blahopřejeme, vítejte v rozpočtovém výboru. Tak, já mám předsedat první části této schůze, eh, říkají mi prozatímní předseda, a mám předsedat volbě nového předsedy nebo nové předsedkyně jakožto místo předseda tohoto výboru v předchozím období. Jediným účelem naší dnešní schůze je zvolit předsedu nebo předsedkyni výboru a čtyři místo předsedy. Nejprve zvolíme předsedu a poté místo předsedy. Kolegové, doufám, že všichni máte hlasovací karty. Budete je potřebovat pro případ, že by se hlasovalo elektronicky. Pokud kartičky nemáte, tak si pro ně pošlete asistenta. Kartičky jsou k dispozici, pokud vím, ve třetím patře. Pak eh, jsou tu někteří náhradníci, kteří nahrazují řádné členy. Mateo Adinolfi nahrazuje Anu Bonfrisco, Claire Fox nahrazuje Jonathana Bullocka, Annelisa Tajdino nahrazuje Valentino Granta, Mario Furori nahrazuje Ruperta Loa, Belinta de Lucin nahrazuje Henrika Nilsna a Herbert Torfman nahrazuje Reinarda Wielanda. Pokud jsou ještě nějací jiní náhradníci zde v místnosti, kteří nahrazují řádné členy, prosím dejte mi vědět nebo informujte sekretariát ještě předtím, než začneme hlasovat. A s tím tedy můžeme přistoupit k zvolení nového předsedy. Za prvé, máme dosažené kvorum. Je nás celkem 41, potřebujeme 11 poslanců, abychom dosáhli kvora. Více než 11 nás tady je, takže to je v pořádku a můžeme se pustit do volby. Rád bych vás tedy vyzval k nominacím na pozici předsedy našeho výboru. Nomino- nominaci může provést buď politická frakce, anebo skupina kterýchkoliv alespoň tří europoslanců nebo europoslanky. Takže pakliže jsou nějací kandidáti na pozici předsedy výboru, tak dostanete prostor, ale ještě předtím bych vás rád informoval, že eh, ať už se kdokoliv eh, prezentuje jako kandidát, musíte být řádným členem výboru, musíte mít podepsané prohlášení finančních zájmů a musíte podepsat také prohlášení o kodexu řádného chování. To musí být vyplněno a odevzdáno parlamentním službám. Takže ještě jednou, pokud jsou nějací kandidáti na eh, předsedu výboru, hlašte se teď. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Mé jméno je Bogdan Žoňca. Jsem členem rozpočtového výboru a chtěl bych jménem frakce ECR jmeno, eh, nominovat pana Johana van Velta na funkci předsedy rozpočtového výboru. Pan eh, van Offenfeld je bývalým ministrem financím Belgie, je to ekonom a my jsme přesvědčeni o tom, že má potřebné zkušenosti a kvalifikace, aby vykonával funkci šéfa tohoto výboru. A myslíme si, že e, se této funkce skvěle na příští dva půl roku až pět let zhostí. Tímto bych tedy rád nominoval pana Johana van Offenfelta na předsedu rozpočtového výboru. Děkuji. Pan Johan van Overfeld e, je kandidát ECR. Jsou další kandidáti? Pokud nikoli, rád bych poprosil pana van Overfelta, aby nám sdělil, zda přijímá nominaci. Pokud přijímáte, navrhuji, abychom ji zvolili aklamací. Johan van Overfeld. Takže pan Johan van Overfeld je novým předsedou rozpočtového výboru. Předsednické křeslo je vaše, blahopřeji. A prosím, pojďte předsedat schůzi, budete předsedat volbě místo předsedů. Good afternoon to you. Dobré odpoledne, dámy a pánové. V první řadě i já bych rád poblahopřál všem poslancům a poslankyním ke zvolení nebo ke znovuzvolení, jak už říkal můj předřečník. Je mi velkou ctí být zde na tomto místě a mohu vás ujistit, že se ze všech sil budu snažit vykonávat tuto svou velice důležitou funkci tím nejlepším možným způsobem a věřím, že se mohu spolehnout na podporu vás všech, eh, že mi v tom budete pomáhat. Tak, jenom pro pořádek. Jmenuji se Johan, nikoli Johana, ano. Eh, možná byste to zaznamenali už vzhledem k mému vzhledu, ale jen pro jistotu jsem to chtěl zopakovat. Takže, teď jdeme na další bod. Eh, budeme konkrétně jeden po druhém volit místo předsedy, to znamená nejprve prvního, pak druhého, pak třetího a pak čtvrtého. Jak už bylo řečeno, náhradníci, kteří eh, se účastní hlasování, byli prozatímním předsedou jmenováni. Pokud se cokoliv změnilo v tomto seznamu, prosím pěkně, musíte nás o tom informovat ještě předtím, než přistoupíme k hlasování. Kvórum bylo dosaženo, to také ověřil již eh, prozatímní předseda a v místnosti se nic nezměnilo, takže eh, to je stále v pořádku. Rovněž mi dovolte připomenout, že jednací řád vyžaduje, aby byla reflektována eh, diverzita parlamentu ve složení předsednictva. Tím pádem předsednictvo nesmí být složeno pouze z mužů ani pouze z žen a tím pádem není přípustné ani aby všichni místopředsedové byli ze stejného členského státu. Takže pokud to je všem jasné, navrhl bych, že bychom rovnou přistoupili k volbě. Vzhledem k tomu, že, jak už bylo sděleno, máme na jednu pozici navrženou ženu. Pokud byste všichni souhlasili, tak bychom si zajistili, že splníme tu, jaksi gen, ten, ten genderový požadavek. Pokud byste s tím tady všichni souhlasili, postupovali bychom takto. Takže, prosím pěkně, nominace na třetího místo předsedu rozpočtového výboru. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě blahopřeji ke zvolení předsedou. Věřím, že budeme schopni dobře spolupracovat a hájit parlamentní rozpočtovou pozici. Jménem frakce SAD bych ráda navrhla Margaritu Marquez jako třetí místo předsedkyni rozpočtového výboru. Dobrá. Je kandidátka řádnou členkou našeho výboru, vyplnila prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o kodexu chování. Je to tak, výborně. Paní Marquez byla nominována a já se jí ptám, zda tuto nominaci přijímá. Přijímám. V pořádku. Tak, pokud budete všichni souhlasit, tak vzhledem k tomu, že nejsou žádní další kandidáti, můžeme přistoupit k aklamačnímu zvolení. So we go from... Tak, a z trojky jdeme na jedničku. Okay. Sorry, just beginner's mistake. A pardon, ještě začátečnická chyba. Prosím, paní kolegyně, připojte se zde ke mně za předsednickým stolem. Okay. So, uh, we now proceed with the call for nomination. tak a teď tedy nominace na volbu prvního místo předsedy rozpočtového výboru. Pan Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já vám blahopřeji. Frakce EPP by ráda navrhla pana Levandovského na pozici prvního místo předsedy. Jsem si jist, že v rámci týmu, který zde sestavujeme, tedy s vámi jako předsedou a s ostatními místopředsedy, budeme mít velice dobrou koalici, která bude hlavně ku prospěchu EU a jejich občanů. Děkuji za pozornost. Pane kolego, přijímáte nominaci? Ano, jsem připraven. No tak to už jsme aspoň tři připraveni, výborně. Můžeme opět zvolit aklamací? Please, Mr. Levand. Pane Levandovský, prosím, připojte se k nám zde za předsednickým stolem. Now I call for the a teď poprosím o nominace na čtvrtého, ne, na druhého, druhého, pardon, místo předsedu. Prosím. Dobrý den, pane předsedo, děkuji vám. Za frakci Renew Europe navrhujeme pana Louis Chastela, bývalého belgického ministra pro Evropu i pro rozpočty. Pan Chastel, je to tak? Pane Šastele, přijímáte tuto nominaci? Ano, přijímám. Eh, opět, můžeme pana kolegu zvolit aklamací, prosím? Please, Mr. Pane Šastele, prosím, připojte se k nám. Now we call for the... A teď nominace na pozici čtvrtého místo předsedy tohoto výboru. Opět pan Fernandez. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Rádi bychom navrhli pana Herbsta. Přijímáte nominaci, pane kolego? Můžeme opět přijmout pana kolegu aklamací? Děkujeme. So this is, uh, this... Výborně, tak to šlo velice hladce. Jsem si jist, že to je taková předzvěst toho, jakým způsobem se nám bude dařit pracovat zde ve výboru v nejbližší době. Jako ještě jedno poslední oznámení, mi dovolte vám sdělit, že datum, eh, data našich příštích schůzí jsou 22.7. ve 16 hodin do 18.30 a 23. 7. od 9 do 12.30 zde v Bruselu. Děkuji vám za pozornost.